zaměřit se e, na plnění tohoto cíle. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A dobře, obdržel jsem šest e, usnesení, návrh usnesení a tím uzavírám rozpravu. A e, nyní přejdeme k hlasování o usnesení o Jižní Afriky, masakr na stávkujících hornících. Mm, mm, takže v Jižní Africe. Ani pan nepověděl. Proč jste neumožnil, pane předsedo, proč jste, vy jste neumožnil zde, eh, abych se vyjádřil v Catch the Eye, já myslím, že přece tady máme demokracii v diskuzi a já jsem se tady obrátil na vaši asistenci a chtěl bych eh, aspoň mít slovo v Catch the Eye a vy jste to ignoroval, pane předsedo, tak bych rád, abyste mi to vysvětlil. no, děkuji. Ale ano, já vím, že vaše jméno bylo na seznamu, ale my jsme měli naplánovány pouze dvě minuty a dostali přednost jiní, kteří si požádali dříve. Takže tak to je. A budeme hlasovat nyní o, e, mm, o e, společném usnesení šesti frakcí bez pozměňovacích návrhů, takže hlasujeme o společném návrhu usnesení, o celém návrhu. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Další bod je hlasování o šesti usneseních eh, o persekucích eh, muslimů Rohingyů v Barmě. Máme zde společný návrh šesti politických skupin bez pozměňovacích návrhů, takže hlasujeme o usnesení o celém o celém usnesení, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Další bodem je hlasování o šesti návrzích usnesení k Azerbajdžánu, eh, případ Ramil Safarov. Zde budeme hlasovat o společném usnesení od pěti, pěti mm, politických skupin. A máme zde pozměňovací návrhy. Máme, hlasujeme o návrhu číslo jedna a to jmenovitě. I close. Konec hlasování. It is reject. Zamítnuto. Amendment two. Návrh 2 od zelených. Hlasujeme o návrhu 2 jmenovitě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnut. Návrh číslo 3. Hlasujeme jmenovitě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnut. Návrh číslo 4. Jmenovitě hlasujte, prosím. Konec hlasování. Návrh je zamítnut. Nyní hlasujeme o návrhu číslo 7, jmenovitě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijat souhlasen. Návrh číslo 8. Hlasujeme jmenovitě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Odsouhlaseno. Nyní hlasujeme o návrhu 6 a 12 e, e, jsou totožné. Hlasujeme jmenovitě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijat. Nyní hlasujeme o návrhu 11. E, jmenovitě hlasujte, prosím. Konec hlasování. Návrh, návrh je přijat. I put amendment 13. Nyní pozměňovací návrh 13, jmenovité hlasování, zahoji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 10, hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 5. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Devítka byla stažená a nyní budeme hlasovat o celém návrhu usnesení a sice jmenovitě. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Schváleno. a také zápis bude schvalován při dalším zasedání. Pokud nebudou žádné námitky, potom budou dnešní usnesení předány příslušným orgánům. A nyní končím naši schůzi.